proto, že situace měst, ať už ve Švédsku nebo v Itálii nebo v Polsku, je úplně jiná, než jak je to na, venkov, na venkově. Někde je voda spravovaná soukromně, někde eh, veřejně, takže je velice důležité zapojit eh, místní aktéry, eh, orgány místní samozprávy. To si myslím, že tu regulaci posílí a bude bezpečnější. Děkuji, pane Zdrojevský. A nyní má slovo pan kolega Notis Marias. Voda je veřejným statkem a jako k takové bychom k ní měli přistupovat. Nemělo by se s ní dát obchodovat, neměla by to být komodita pro firmy. A z tohoto úhlu pohledu bychom měli také nazírat problematiku recyklace vody, což je zdroj, který je samozřejmě omezený. Probíhají klimatické změny, které tento problém ještě zhoršují. A my bychom se měli zabývat tím, jak opětovně využívat zdroje vody, čímž bychom chránili životní prostředí a veřejné zdraví. Opětovné využívání vody znamená také potřebu infrastruktury. Znamená to, že je také potřeba mít dostatečné finance. A jinak si myslím, že jde o krok, který pomůže venkovským oblastem. Děkuji. Pak to máme ještě jednoho kolegu, kolegu k této zprávě, pan Momčilnekov, prosím. Děkuji. Voda eh, není žádná obyčejná obchodní komodita. A městský rozvoj, zejména eh, velká města, vytváří značný tlak na vodu a její dostatek. Myslím si, že je potřeba podpořit efektivní využívání vody a snížit eh, naši spotřebu vody. Jedním z řešení by bylo podporovat opětovné využívání odpadní vody. Zemědělský sektor je příkladem toho, kde lze najít užitek pro odpadní vodu. Hodně pozornosti se věnuje takzvaným mikroplastovým částicím, které prostřednictvím vody se dostávají do půdy a do životního prostředí. To musíme mít na paměti při tvorbě evropské legislativy o opětovném využívání vody. Děkuji vám. Děkuji, pane Nekove. Nyní tu máme návrhy usnesení. Jako první strategie integrace Romů a jako první bude mít slovo pan kolega Maulu. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že teď musím zopakovat to, co už jsem řekl několikrát. Já se domnívám, že integrace Romů, která je nezbytná, ale často eh, se jeví trošku specifická, zejména s ohledem na velké množství nezaměstnaných eh, v oblastech jihu Itálie, kde hrozí skutečná sociální vzpoura. Já myslím, že to je téma, kterému musí být věnována mimořádná pozornost a které často není na něj pohlíženo v celé té komplexní problematice eh, ty práva osob často se zaměňují za povinnosti osob a oni ty povinnosti by měly odpovídat tomu, co je potřeba s ohledem na integraci. Takže ty hospodářské zdroje, které jsou vyčleněny, by měly být zaměřeny tímto směrem. Já myslím, že prioritu bez pochyby v tuto chvíli bychom měli dát těm, kdo nemá práci a kdo tu práci hledá a my bychom jim měli umožnit, aby ji našli.

tak já to zopakuju. Ehm, tak já bych to ještě krátce eh, zopakovala. Já jsem podpořila tuto zprávu, eh, která eh, zahrnuje cíle integrace pro romskou populaci. Těmi cíli je vzdělávání, bydlení, zdraví a zaměstnanost. Evropský parlament připojil téma nediskriminace, což je samozřejmě velmi důležité najít k tomu

má slovo pan se, уважаеми kolegy, ubedeno... Paní předsedkyně, kolegové, já jsem byl přesvědčen, že budu hlasovat proti usnesení, eh, protože v této oblasti panuje velké pokrytectví. Pořád o tom mluvíme, připravujeme dokumenty, strategie a k ničemu to moc nevede. Eh, skutečné problémy v getech zůstávají. Geto je zdrojem trestné činnosti, napětí a eh, je to zdroj desintegrace společnosti. Musíme jasně problémy pojmenovat v mé zemi eh, je čím dál více útoků na policisty, na lékaře, kteří navštěvují tato geta a to nevyřešíme nějakými rezolucemi či papíry. To se vyřeší pouze, pokud se ty, ta nezákonná obydlí zničí, pokud děti budou hovořit do škol, pokud jim utneme dávky, které zneužívají. Děkuji za pozornost. Děkuji. A další řečník, pan Škripek, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že jsem mohl podpořit tuto, tuto rezoluci o integraci eh, Romů. Je to důležité, eh, tyto skupi, důležité skupiny lidí v naší společnosti čelí mnohým výzvám ve výchově dětí, v zamě, co se týká zaměstnání i dobrého bydlení na zmírnění těžkostí, kterým čelí, byly eh, podniknuté velké investice a změny a já se teď obracím na romské představitele s povzbuzením, aby využili dobře těchto příležitostí a spojili se s příslušnými institucemi a organizacemi, které mají zlepšit jejich životní podmínky a příle- pracovní příležitosti příležitosti k zaměstnání a k výchově jejich dětí. Je velmi důležité, aby se zodpovědně a aktivně do toho zapojili, aby nezůstali pouze pasivními příjemci pomoci ze strany Evropské unie, kterou jim nabízíme. Toto usnesení je výzva eh, pro dlouhodobou strategii na zlepšení podmínek romské populace, které žijí v našich státech eh, Evropské unie a já ji podporuji. Děkuji. Děkuji pane, pane Skřipek a další Dobromil Sosněc, prosím. Na, na, rozdíl od toho, co jsme četli v tomto usnesení, eh, studen, eh, Romové a Cigáni eh, nečelí rasismu. Není to proto, že lidé nemají rádi Romy ale protože to, co se týká jejich života, jejich kultura je natolik rozdílná od kultury společnosti, ve kterých žijí, je to eh, této spole- v, to- v tomto usnesení vlastně eh, je tam závislost na tom, že patří k romské komunitě. Takže vy tam navrhujete, že by mohly být určitá práva související s tím, že jste určitého původu, ne že žijete v určité situaci. Takže tato antimin- tohle této antidiskriminační rétorice lidé budou ještě více zdrženliví k Romům, protože už miliony a miliony byly investovány do takovýchto akcí a nedošlo k žádným pozitivním změnám. Pokud by chtěli, tak by už mohli být před lety integrováni do společnosti. Kiitokset edustaja Sosniers. Ja sitten tästä asiasta viimeisenä puhuu edustaja Stani. A poslední řečník je pan Polčák. Máte slovo. Já jsem

Eh, eh, eh, A nyní budeme pokračovat zprávou paní Ruiz, implementace ustanovení týkající se občanství EU. Pan Seinfeld má slovo. Děkuji. Jak víme, zgodně s artikulem... Paní předsedkyně, jak víme, Ehm, v souladu s eh, smlouvou fungování EU, mm, článek 20, každý občan členského státu je také občanem Evropské unie. Bohužel většina lidí v Evropě si to neuvědomuje. Nejsou si vědomi svých práv. A mm, vidíte to, když eh, analyzujete ehm, průzkumy, které ukazují, že 44% o tom něco tuší. 40% eh, eh, má představu, jaké jsou jejich práva související s členstvím v EU a občanstvím EU. To ukazuje, že třeba jednat ehm, strany Evropského parlamentu a evropských institucí. My musíme eh, propagovat integraci evropských občanů. Nejenom na papíře, ale také v emocionální oblasti. Potřebujeme i psychologickou integraci. E, to je velice důležité. Děkuji. Děkuji a další řečník na seznamu Francesca Zamitinech. Eh, Paní předsedkyně, když hovoříme o občanství, v EU, tak hovoříme o občanství v celé EU. Takže velice správně tato zpráva také hovoří o těch různých režimech prodávání cestovních dokladů. Třeba na Maltě, když si necháte vystavit maltský pas, tak zároveň je to evropský pas. A náš parlament již v roce 2014 řekl, že to nelze dělat bez toho, aniž by tam eh, toto nebylo pevně navázáno na zemi, která vydává pas. To je těžké, že, to je velice špatné, že maltská vláda postupuje netransparentně. Třeba máme dvě rodiny ze Saudské Arábie, které, pokud víme, si koupili 62 pasů. A eh, protože to je otázka reputace, tak vláda říká, že eh, ty peníze se používají pro blah, eh, blah, eh, blahodárné účely. Přece tady máme určité hodnoty v Evropě, které třeba respektovat, včetně principu volného pohybu. Tudíž pozor na to, na tyto podobné programy, abychom neohrozili eh, celou společnost. Děkuji. Pane Dimechy, Dimechu. A nyní budeme pokračovat se zprávou pana Lamasura o provádění ustanovení smlouvy týkající se posílené spolupráce. Jako o slovo požádal pan Mamikins. Milí kolegové, musíme postupovat obezřetně se touto spoluprácí, eh, protože zde Evropská unie přece musí postupovat jednotně a mohlo by to mít velké dopady externě interně a mm, pravidlo jednomyslnosti znamená, že jenom jeden členský stát může sabotovat celý proces a v podstatě tak se mohou podkopat i člen, vztahy mezi členskými státy a se třetí ten mm, dopad posílené spolupráce je velice relativní. Třeba úřad, e, veřejné, úřad prokurátora, evropského prokurátora, kde některé země, jako Dánsko, Švédsko mm, a další země, mají opt-out a tedy těžké bude moci bojovat proti mm, e, podvodům na e, celém území EU, protože některé státy z toho vypadnou. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu, jsem ale přesvědčen, že posílená spolupráce musí znamenat skutečnou, reálnou spolupráci. To je náš přece konečný cíl. Děkuji. A nyní budeme pokračovat se zprávou paní Spinelli o provádění listiny základních práv v Evropské unii a v institucionálním rámci EU. Máme dvě žádosti o slovo a jako první je

skutečně se to týká nejen eh, porušování eh, a dodržování listiny, ale maximalizace jejího potenciálu. Jsou, je, jsou tam důležité kroky, co se týká rozhodovacích procesů v oblasti působnosti listiny. Já hovořím například o schůzích rady, kde by vlastně veřejnost měla být lépe informována o tom, jaká rozhodnutí jsou přijímána, tak jak ombudsman eh, napsal eh, zprávu o těchto praktikách. Za druhé hovořím o takzvaných trialozích protože někdy mají neformální charakter a tam vlastně v podstatě vyloučena veřejnost. Musíme být eh, zavázáni k dodržování základních práv a k transparentnosti, tak opravdu vítám toto hodnocení, které je tam explicitně zapracováno. Zákle, tato, toto ustanovení o dodržování základních práv je zásadně důležité. Děkuji panu Mamikinsovi a nyní se můžeme posunout ke zprávě Paula Rangela o pravidlech a obecných podmínkách výkonu funkce veřejného ochránce práv, statut veřejného, eh, evropského veřejného ochránce práv. A pan Schenfeld, děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, vytvoření funkce Evropského veřejného ochránce práv, to je velice důležitý krok Evropské unie a je to také důležitá kompetence Evropského parlamentu, protože my vybíráme člověka, který bude zastávat tuto důležitou funkci. Bohužel v minulých letech v Evropě a v členských státech jsme eh, zažili velký počet porušování lidských práv a práv občanů, ale co je ještě horší, tak to je, že docházelo porušování práv a narušování nezávislosti institucí a v v těchto souvislostech Evropský veřejný ochránce práv je skutečně velmi důležitá instituce, ale ne všichni vědí, že tato instituce není spo, nesouvisí nebo není spojena s národními institucemi veřejného ochránce práv ve členských státech. Je obtížná spolupráce s kolegy v těchto eh, institucích v členských státech. Já si myslím, že nastal čas, kdybychom měli přemýšlet, zda bychom neměli vy, vynout ne, nějaké eh, komplexnější řešení v rámci Evropské unie. Děkuji. Eh, Ashley jako, jako další je zpráva, jako další je zpráva pana, mm, paní Fox, Evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence. Máme tady několik žádostí o slovo. První má slovo pan Majer. Paní Majer, děkuji. Minulý týden jsem měla tu čest, že jsem navštívila ehm, mm, podnik v Colchesteru, který používá drony na inspekci solárních panelů. E, po mm, analýze velké množství pozbíraných informací ta to firma odhalila 20 tisíc anomálií, které, když se opraví, tak posílí účinnost solárních panelů. Um, investují do AI, autonomním procesům a Eh, machine learning. To urychlí jejich procesy. Eh, vlastně ten lidský faktor je eh, takto eliminován. Ale to zdaleka nejsou roboti jako nějací dálici, kteří by likvidovali lidstvo. Používání umělé inteligence znamená, že firmy mohou dělat více a rychleji a tvářet nová pracovní místa. Přijetí budoucnosti může přinést nové příležitosti pro vzdělané zaměstnance. Děkuji, paní Majer. A nyní má slovo pan Zdrojevský. Eh, složitá průmyslová politika v oblasti eh, v době umělé inteligence a eh, robotiky. To je zpráva z vlastní iniciativy. Na jednu stranu je to dobré, na druhou není. Je důležité, abychom to vnímali jako mezeru v naší činnosti, které vyžadují eh, znalosti a odpovědnost mm, před zákonem a eh, to, aby zákon nezaostával příliš za novými technologiemi. Um, odpovědnost a méně důležité věci jsou takto eh, pozaďovány, ale nepodceňovala bych etické otázky, vrhovala bych spolupráci mezi sektory. Je tady, eh, jsou tady velké mezery, co se týče bezpečnosti, obrany, odpovědnosti za různé části a i robotiky při respektování jednotlivých občanů. Žádám komisi, aby byla aktivnější, především v oblasti nových technologií, protože tady jsme zaostáváme. Děkuji. A další je pan Seinfeld. Děkuji, paní předsedkyně. Jedna čtvrtina eh, robotů v průmyslu na celém světě a polovina eh, servisních robotů jsou produkty EU. Pocházejí z EU. Bohužel. Pokud se podíváme na výsledky dosažené v soutěži ve výrobě, vývoji měla inteligence a robotiky, tak EU není až tak úspěšné. Čína, USA jsou lídry. Proč to říkám? Protože umělá inteligence je jistě budoucností naší civilizace. To nejenom v oblasti služeb nebo průmyslu, ale také soukromých individuálních práv. A mělo by to být prioritou pro politiky, nejenom pro průmyslovou politiku EU. Proto podporuji tuto zprávu a e, žádám o dynamičtější akce v této oblasti. Děkuji. Nevidím tady pana Tamburáno, takže slovo dostane pan Kelly. Mm, jsem rád, že mohu podpořit práci paní Fox, zajištění většiny v tomto v této zajímavé tématu. Umělá inteligence má obrovský potenciál, eh, snižování lidské chybovosti v řadě procesů, ale přináší to výzvy. A proto vítám tuto zprávu a i důraz na transparentnost a odpovědnost při užívání umělé inteligence s cílem zajistit, že EU bude zodpovědné nebo bude v čele technologického vývoje a e, občané i podniky budou moci využívat jeho přínosy. Tato zpráva nám pomáhá zdůraznit práci některých britských poslanců této věci a v mnohých jiných věcech, což je třeba ocenit. Na druhou stranu, House of Commons by možná mohl využít některé návrhy paní Fox v oblasti umělé inteligence, protože lidská inteligence tam trošku selhává vzhledem k tomu nepraktickému Brexitu. Děkuji vám. Děkuji a poslední řečník k tomuto tématu je pan Sošněrce. Eh, v této zprávě připouštíte, že evropské firmy produkují eh, eh, polovinu umělé inteligence na celém světě. A já vám musím připomenout jednu zprávu, kde se hovoří o tom, že evropská regulace zničila nebo ničí průmysl a zemědělství v EU. A i když je zde velká poptávka po něm a my máme mm, regulaci, která ničí trh a e, takže mm, e, je lepší vždycky e, něco dělat bez toho, aniž bychom to politizovali. To, co děláme pořád, manipulujeme, politizujeme a já myslím, že my jsme na nejlepší cestě teď v EU abychom opět prohráli i s umělou inteligencí. Děkuji. Děkuji. Nyní přejdeme k další eh, zprávě paní Gutelant. To je zpráva o udržitelném používání pesticidů a jako první má slovo Javier Benito Silvaga. Děkuji, paní předsedkyně. Podle nedávno no, zveřejněném článku se říká, že v podstatě za 100 let, že eh, jsou, budou sektory, která eh, úplně eh, zmizí různé druhy rostlin a živočichů za 100 let tady prostě nebudou. Je to, je to tedy hm, destruktivní pro lidstvo, nejenom pro ekosystémy. A tato studie také říká, že hlavní příčina ztráty těchto druhů, živočišných a jiných druhů, je právě používání pesticidů v extensivním zemědělství. Proto je nutné změnit náš způsob um, hospodaření, být, chovat se preventivně, preventivně ne, tedy nepoužívat pesticidy tam, kde to není třeba a nepoužívat tedy způsoby, které jsou skutečně udržitelné jako rotace plodin, jako je mechanické eh, ničení škůdců a podobně. A máme zde firmu Monsanto, na kterou musíme tlačit, aby se chovali také udržitelně a eh, a je třeba ale i k tomu motivovat naše zemědělce. Děkuji. Děkuji. Nyní dám slovo panu Matthews. Děkuji, paní předsedkyně. Používání pesticidů v zemědělství a v zahradničení, v akvakultuře, to je zcela zásadní. Samozřejmě všichni uznáváme, že s tím je spojeno určité riziko s těmito chemikáliemi, ale to je významná zpráva, ano, a v podstatě zde i my jsme hodlali ji podpořit, ale bohužel, eh, tak jak se to vyvíjelo, různé věci se v té zprávě měnily a eh, takže některé ty cíle, některá ta čísla tedy se změnila Například e, i pokud jde o to, e, o to zdali se vůbec použili vědecké podklady, jsou to spíše čísla vzatá jen tak se vzduchu od různých nevládních organizací a podobně. A v podstatě teď my jsme v situaci, kdy chceme mít pod kontrolou všechny chemikálie, tedy ty, které se dostanou do, všude. Do, takže to je příklad špatné legislativy

Eh, Děkuji a předám slovo panu Šoltesovi. Děkuji za slovo, co se týče pesticidů a jejich dopadů na zdraví lidí, tak o tom se často diskutuje. Samozřejmě víme, že pesticidy a jejich rezidua v potravinách mohou znamenat riziko pro eh, lidi i v krmivu Mm, ohrožují zdraví zvířat především, pokud se ta zvířata dostávají do potravinového řetězce. Pamatujeme si na nedávné skandály v oblasti potravin. Pak jsou tady další aspekty, eh, endokrinní eh, disruptory. Měli bychom investovat víc peněz a věnovat více výzkumu alternativním eh, metodám, udržitelným, přirozeným metodám, které vždy v historii byly hlavním metodou zemědělství. Chceme zajistit, aby malé farmy eh, byly schopny k, mm, uživit velké procento populace. Děkuji. A nyní předám slovo panu Nekovovi. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva, kterou jsme dnes přijeli o udržitelném používání pesticidů, je velmi důležitá pro budoucnost Evropy. Zemědělství má potenciál eh, eh, vářit ekonomiku a zaměstnanost v oblasti, kde není jiná, nejsou jiné možnost. Používání pesticidů má dopad na životní prostředí, sice zvyšují výnosy, ale střednědobé a dlouhodobé perspektivě ehm, vyčerpávají půdu, ehm, ničí užitečné organismy a hm, úrodnost půdy. Ehm, jsem také zpravodajem e, pro včelstva a musím říct, že jsem znepokojen používáním těchto látek, které e, ovlivňují opilovače, to jest včely. Chci vyzvat členské státy, aby používali

Děkuji. A na, naše poslední zpráva je zpráva pana Beleta o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči. A dávám slovo paní Krupa. Děkuji. Hovoří se zde o provádění Evropské směrnice o přeshraniční zdravotní péči, která může hrát skutečně velmi důležitou roli při zajišťování, poskytování služeb v členských státech a v rámci přeshraniční péče. Co se týká informací a schody eh, zprávy pacientů, je zde problém eh, s s, s finančními nerovnostmi mezi jednotlivými členskými státy. Členské státy by měly společně řešit tyto problémy a e, ustavit určitý kontakt, určité kontaktní místo. Přeshraniční zdravotní péče je velmi důležitá pro občany trpící e, chorobami a také e, využívání diagnózy a léčebných metod, které jsou extrémně drahé, tak aby lidé měli přístup k této péči a také to uvádí význam přeshraniční zdravotní péče v případě pandemie a očkování. Děkuji. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Lenarsovi. Děkuji, paní, paní předsedkyně. Co se týká přístupu k Přeshraniční zdravotní péči to je jedno z nejdůležitějších práv v Evropské unii a eh, lidé, kteří žijí eh, v členských státech, by měli skutečně mít zajištěn dobrý přístup k těmto eh, přeshraničním zdravotním službám. My víme, že mnoho lidí se obrací dokonce na Evropský soudní dvůr, když bojují o proplácení služeb poskytovaných v jiném členském státě. A tento boj by měl tímto skončit. Pacienti by měli být, proplác, by měly být tyto služby propláceny co, dří, co nejrychleji a měli by mít také přístup ke službám, které jsou co nejblíže jejich domovu, jejich národním hranicím mělo by to sloužit k odbourávání překážek a k zajišťování, že skutečně eh, každý bude mít právo přes přeshraniční zdravotní péči. Děkuji a nyní dávám eh, slovo paní Ruhane. Potilaiden hyvinvointi ja oikeus saada laadukasta hoitoa yli rajojen on tärkeä, minkä johdosta oli helppo. Práva pacientů musí být dodržována, mají právo překročit hranice, když se chtějí nechat léčit. To by měl být cíl tohoto dokumentu. Tato směrnice umožní pomáhat také turistům, kteří kteří cestují po Evropě, a nebo studentům, když například eh, se stanou obětí nějaké nehody silničního provozu mimo jejich zemi původu, je jasné, že bylo potřeba vést velkou bitvu ze strany komise, upomínat určité členské státy, které nedodržovaly jednotlivé evropské směrnice, tak aby toto všechno mohlo vzniknout. Je tedy nyní velmi důležité, aby evropští občané věděli, jaká jsou jejich práva. Byl proveden průzkum nedávno, který upřesnil, že velmi málo lidí, téměř jen 20%, eh, kteří vědí, jaká jsou jejich práva. Takže já si myslím, že je skutečně toto zásadní, jak pro pacienty, tak obecně pro poskytování služeb. Děkuji. A poslední řečník na mém seznamu je pan Nekov, takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Přeshraniční regiony pokrývají 40 evropského teritor, území a více než 30 lidí v Evropské unii žije v těchto přeshraničních regionech. I vlastně na moje země Bulharsko sousedí s několika členskými zeměmi. Po příhraniční oblasti nejsou tak hustě obydlené, ale samozřejmě je tam stejná potřeba zdravotní péče. Většina populace stárne a vlastně potřebují eh, mít zajištěnu zdravotní péči co nejblíže jejich eh, bydlišti to vlastně je i otáz, jsou i problémy v Bulharsku, kde se uzavírají nemocnice a zdravotní střediska. Při, příhraniční regiony vyžadují specifické zdroje. Musíme plnit stejné jejich potřeby jako v jiných regionech. Jeden z aspektů přeshraniční péče je nedostatek digitálních služeb a zde bych chtěl akceptovat na všechny instituce, zejména v Bulharsku, aby přijímala eh, příslušná eh, opatření co nejrychleji, aby se odbourávala byrokracie a aby se občanům zajistil rovnoprávný přístup ke zdravotní péči ve všech členských státech a ve všech jejich regionech. Děkuji panu Nekovovi, takže tímto ukončujeme naši rozpravu a bude, přerušuji schůzi, budeme pokračovat v 15 hodin. Děkuji.